Dear colleagues, uh, welcome and a warm welcome to Milí kolegové, srdečně vás vítám. Vítám i pana Judžina Orlanda Todoroviče, ministrem veřejných financí Rumunska. Než se pustíme do dialogu s předsedou Ekofinu, tak schválíme pořad jednání. Schváleno, děkuji. Sdělení předsedy budou zítra před hlasováním a teď tedy bod číslo čtyři, hospodářský dialog a výměna názorů s předsedou rady Ekofinu Eugen Orlando Todoroviči. Vítám vás tady, gratuluji a přeji vám všechno nejlepší pro vaše předsednictví v příštím půlroce. Těšíme se na spolupráci s rumunským předsednictvím, očekáváme, že to bude v duchu kooperace, abychom dosahli nejlepších možných výsledků. Pan Teodoroviči nám dnes představí priority rumunského předsednictví. Rád bych řekl, že vítám ambiciozní program rumunského předsednictví, sdílím váš názor, že chcete preferovat Evropu tak, aby konvergovala, abychom podporovali růst, strukturální reformy, abychom podporovali spravedlnost, férovost a sociální a teritoriální soudržnost a kohezi, také podporu pilíři sociálních práv. Zítra bude první ECOFIN, kde vy budete předsedat. Uh, a ECOFIN bude diskutovat o celé řadě velice důležitých a zásadních dokumentů, tak aby bylo možno zajistit konvergenci a kohezi v Evropě. Hlavně bych rád zdůraznil, že parlament dal velice silný vyjednávací mandát pro Invest EU a review ESA. To znamená, eh, prosím, aby se ve vztahu k Invest EU vy jako rada finalizovali ten návrh co nejdříve. Měli bychom eh, schválit dohodu o tomto důležitém programu co nejdříve. Co se týká revize EZO, tak tady jsem zdůraznil, že pravodaj Spravodajové a parlament vyzvali, aby se definoval vyjednávací mandát k celému tomu dokumentu. Předpokládám, že tomu budete věnovat pozornost, až budete řešit ten dokument. Zdanění, prohloubení spolupráce, digitalizace, to jsou všechno velice důležité oblasti a uděláme, co bude v našich silách při trialogu to máme zhruba nějakých 9-10 bodů, o kterých jsme již začali diskutovat s vaším předsednictvím. Pustíme se do toho tento týden. Tedy program je nabitý ambicemi. Ještě jednou vám děkuji, že jste přišel. Vím, že jste nejenom muž vizionář, ale zároveň muž stojící oběma nohama na zemi, tak to předpokládám, že je dobrá kombinace, abyste byli úspěšní. Tak prosím, máte slovo. Domnule președinte, onorabili eh, membri ai Parlamentului European. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, za prvé vám chci popřát šťastný nový rok. Přeju vám hodně úspěchů a pevné zdraví. Je pro mě velkou ctí, že tady mohu být na této první výměně názorů při zahájení rumunského předsednictví v radě. Jsem rád, že mohu být tady na půdě parlamentu ve výboru Econ a chci se s vámi podělit o cíle a aspirace, které máme pro příští půl rok. Chci poděkovat rakouskému předsednictví za jejich práci, za pokrok, kterého dosáhli. A také děkuji kolegům z Bulharska a Estonska za práci, kterou oni odvedli ještě předchozích obdobích. Chtěl bych krátce definovat obecné pilíře našeho předsednictví. Chtěl bych komentovat ekonomickou situaci uvnitř EU a chci pohovořit také o ekonomických, finančních a daňových prioritách rumunského předsednictví. Samozřejmě budu k dispozici i pro vaše otázky. Evropští občané, jejich aspirace a obavy, to bude centrum Eh, našeho předsednictví. Chceme dosáhnout pokroku a chceme završit celou řadu legislativních dokumentů, které jsou pro nás prioritní, tak, abychom občanům EU poskytli hmatatelné výsledky. Přebíráme předsednictví Rady EU v důležité době, kdy máme před sebou velké výzvy a chceme zachovat integritu evropského projektu a zaručit soudržnost mezi jednotlivými oblastmi a to je věc, na kterou se chceme soustředit. Ale jsme realisté, ale zároveň máme velké ambici. Jsme si vědomi toho, že toto předsednictví je na konci volebního období parlamentu a proto je pro nás důležité, abychom společně usilovali a měli silnou politickou vůli, jak na straně rady, tak i na straně parlamentu. A jsem si jist, že budeme efektivní a dosáhneme skutečného pokroku v mnoha oblastech. Zásadní věcí pro naše předsednictví bude soustředit se na budoucnost Evropské unie. Chceme identifikovat a vytvářet nové příležitosti pro občany EU. Rumunsko slavilo 100 eh, let významné datum svých dějin a víc než 50 eh, let se slaví od vstupu do svobodného světa. Před 30 lety se nám zdálo, že tento sen stále je daleko nedosažitelný, ale tenkrát pro nás Evropa se vlastně zhmotňovala jenom ve vysílání, které bylo ilegální. Obětovali jsme den co den a Chtěli jsme dohnat to, co nám historie 50 let upírala. A teď chci vyjádřit hlubokou míru své vděčnosti. Jsem vděčný Antonio Tajanimu, který 10. ledna hovořil o své vizi, o motu rumunského předsednictví konvergence je evropská hodnota, ale my si také myslíme, že rozdíly a oddělování není evropskou hodnotou. To znamená, základním poselstvím rumunského předsednictví bude opravdu evropská konvergence, evropská soudržnost a chceme se soustředit na zásadní, základní cíle v této oblasti, základní cíle tohoto projektu. Jde nám o rovný přístup k členským státům, rovný přístup k občanům a k jednotu. My chceme být aktivní ve své účasti na konsolidace procesu evropského projektu. Pokusíme se, aby se dosáhlo pokroku v ekonomické a fiskální oblasti. Chtěli bychom stimulovat eh, investice, strukturální reformy a růst chceme podporovat růst v zájmu občanů a členských států. Je důležité, aby EU byla mocnější, silnější a lépe prosperovala tak, aby všem svým občanům zaručila bezpečnost, blahobyt a možnost rozvoje. Rumunsko chce zajistit předsednictví v Radě EU a to v době, kdy dochází ke zmírnění ekonomického růstu v Evropské unii. V roce 2017 byl růst v posledních desetech, deseti letech největší. Výhled je zatím docela optimistický, i když nutně k jistému zpomalení růstu dojít musí. Jsou tady stále větší rizika zpomalování růstu, objevuje se protekcionistická politika, izolacionismus, máme volatilitu finančních trhů, a tím pádem začínají být zranitelné. Tedy my, jako Evropská unie, si nemůžeme dovolit, abychom byli neaktivní. Přesně naopak. Musíme se chopit všech pozitivních příležitostí, abychom Evropskou unii dokonce posílili. Také chceme zdůraznit svým ekonomickým transparentním přístupem všem členským státům, aby se podíleli, ale chceme zahrnout i instituce EU jako poslanec rumunského parlamentu chápu velice dobře, jaká je role parlamentu jako instituce. Jde o konstruktivní spolupráci, otevřenou a pragmatickou spolupráci rady s parlamentem. To pro nás bude velice důležitá věc. Hlavně proto, že, za sebou máme celou, že máme před sebou celou řadu konzultací a trialogů. Budeme asi pod tlakem, protože Eh, už máme za rohem vorby do parlamentu. Budeme se soustředit na konvergenci. To bude hlavní moto našeho předsednictví. Jde nám o to, aby se zlepšilo fungování jednotného trhu. Chceme omezit rozdíl v, ve stavu rozvoje jednotlivých regionů a chceme posílit ekonomickou a sociální soudržnost celé Unie. Také bychom se chtěli soustředit na následující oblasti. Chceme prohloubit ekonomickou a měnovou unii, chceme konzolidovat bankovní unii a chceme posílit unii kapitálových trhů. Chceme mít férové a efektivní zdanění a dále chceme mít koordinaci a spolupráci na úrovni ekonomické politiky, tak aby se zlepšila výkonnost a aby se posílila i ekonomická stabilita. Rumunské předsednictví si je naprosto vědomo toho, že završení Evropské eh, ekonomické a měnové unie je velice důležitým prvkem cestovní mapě, eh, který bude v květnu se konat eh, v, Sibiu. Ten summit se tomu bude věnovat. Co se odehrává na Evropské unii a vede k prohloubení EMU? Jde o to, že Evropa se zotavila z krize, jde o to, že ta situace je teď velice silná, ale musíme se postarat o to, abychom byli schopni plně využít všeho potenciálu. Je třeba se soustředit na stabilitu a prosperitu napříč celou Evropskou unii. Eurosummit v prosinci 2018 stanovil hlavní směry další spolupráce směrem k prohloubení hospodářské a měnové unie. Objevila se potřeba změnit smlouvu o fungování Evropské unie, abychom byli připraveni na výzvy roku 2019. To znamená pokrok v práci na Unii kapitálových trhů a bankovní unie, že se očekává, že dojde k dohodě během tohoto roku na tomto tématu. Co se týká charakteristik rozpočtových nástrojů konkurenceschopnost a konvergence eurozóny, tak musíme brát na vědomí ekonomickou realitu v Evropě v tuto chvíli a je třeba přihlížet i k potřebám občanů EU. Co se týká těchto kroků, těch, které chceme učinit, tak chceme zajistit, abychom fungovali při svém rozhodování otevřeně a transparentně. A chceme, aby ty členské státy, které nejsou součástí eurozóny, mohli eh, se na tom podílet, protože důležité je, aby bankovní systém byl stabilní ve všech zemích. To bude důležitá práce na bankovní unii. Děkujeme svým předchůdcům z Rakouska, děkujeme i Evropskému parlamentu za politickou dohodu, které bylo dosaženo v souvislosti s takzvaným bankovním balíčkem. Jakmile dojde k jeho zavedení, tak to bude znamenat důležitý krok v omezení rizik. V tuto chvíli intenzivně pracujeme na završení technických aspektů tohoto balíčku. Doufáme, že bude přijat co nejdřív. Pak budeme mít také společný backstop, tedy jistou pojistku, což je velice důležitá věc pro bankovní unii a prosincový summit hovořil o této pojistce a definoval to, jakým způsobem by měla začít fungovat. Budeme samozřejmě spolupracovat v úzké koordinaci s euroskupinou a budeme hovořit i o všech dalších věcích, které s tím souvisí, třeba prohloubení hospodářské a měnové unie. Co se týče priorit bankovní unie, tak tam se to týká i legislativních návrhů, snažících se snížit míru nevýkonných nesplácených půjček a zamezení jejich opětnému nárůstu. Jsme rádi, že došlo k určité dohodě v loni v eh, červenci a chceme co nejdříve dosáhnout dohody u příslušné směrnice. Doufáme, že se na půdě rady dokážeme shodnout i v oblasti druhotných trhů. Co se týče odstraňování překážek v oblasti Unie kapitálových trhů, tam musíme pokračovat v práci. Soustředíme se na legislativní návrhy, vedoucí ke snižování rozdílu mezi trhy, optimalizaci trhu pro investory a i zajištění přístupu malých a středních podniků k co nejrůznorodějšímu sortimentu finančních produktů. Eh, u kapitálových trhů se zabýváme příslušným legislativním návrhem. Budeme pokračovat v nejbližších týdnech a měsících a nyní vás seznámím s těmi sedmi složkami toho balíčku které už běží a u nich chceme s vámi zahájit co nejdříve dialog. Balíček udržitelného financování, tam je to důležité jak z pohledu klimatu, sociálních podmínek i pařížské dohody z roku 2016, rovněž agendy OSN 2030 týkající udržitelného rozvoje. Doufáme, že brzy začneme jednat vzájemně v rámci trialogu a dostaneme se dál v oblasti transparentnosti i podmínek zakotvených v těchto dokumentech. Další součást toho balíčku to je přeshraniční distribuce fondů. Důležitý prostředek ke snižování legislativních překážek i nákladu i k prosazování konkurenceschopnosti hospodářské soutěže a možnosti rozšíření nabídky spotřebitelům. Chceme dosáhnout dohody v této oblasti ještě do konce tohoto volebního období. Pak je balíček týkající se zaručených eh, obligací. Eh, tam se zaměříme na rozšíření kapitálových trhů a možnosti lepšího přístupu k dlouhodobému financování, což zvedne jistotu pro investory a zpřístupní tyto finanční nástroje i méně rozvinutým trhům. První trialog se už konal a my jsme odhodláni v tom dosáhnout právě s vámi co nejdříve příslušné dohody právě v oblasti zaručených obligací. Pak máme obezřetnostní ehm, požadavky u investičních fondů. Na tom záleží, abychom si byli jisti, že každý fond podléhá určitým základním požadavkům z pohledu obezřetnosti a rovněž je i podléhá i řádné kontrole z pohledu například možných rizik, aby neohrozil finanční stabilitu a nevedl ke snižování, rozmělňování podmínek pro hospodářskou soutěž. Tady už máme mandát pro vyjednávání a čekáme, že už tento týden se s vámi pustíme do vyjednávání. Další důležité téma to je dohled nad centrálními protistranami. Tam měníme status Evropské centrální banky, změní se kontext dozoru jak z pohledu celé EU, tak i z pohledu třetích zemí. Právě eh, tam chceme vzít v úvahu složitost posuzování růstu a vzájemného, vzájemné kompenzace eh, v Evropě. I u tohoto tématu jsme odhodláni, že i s vámi dosáhneme politické dohody co nejdříve. Chceme dosáhnout pokroku i v oblasti přeskumu Evropského orgánu pro dozor. Tam už Koreper v loni eh, schválil mandát pro vyjednávání z pohledu komise a Věnujeme se zejména praní špinavých peněz. Mně už je známe vaše stanovisko k tomuto balíčku. Zároveň však pozměňující návrhy týkající se praní špinavých peněz jsou urgentní záležitosti, zejména z pohledu nedávného vývoje situace v této oblasti a neměli bychom připustit jakékoliv spoždění Zítra eh, proběhne jednání a budeme vás včas informovat o tom, jak dopadlo. Pak technická eh, technické dopracování Emiru, tedy infrastruktury trhy a i celoevropské eh, penzijní produkty. Tam doufáme, že tuto složku brzy dotáhneme do konce. Máme i další návrhy, například participatorní financování a e, akční plán v oblasti fintechu. Doufáme, že i tam dosáhneme významného pokroku. Potřebujeme však k tomu i vaši podporu, tak abychom společnými silami dosáhli pokroku e, v těchto důležitých tématech a přitom v poměrně omezeném časovém horizontu, jak je nám všem známo. Občané od Evropské unie nečekají málo, zejména doufají ve férové zdaňování. Tam spadá i modernizace systému DPH, zejména v oblasti internetového obchodu, Záleží na tom nikoli pouze příslušným obchodníkům eh, online, ale i kontrolním úřadům občanům. Tam chceme zavést povinnou výměnu informací v oblasti relevantních pladeb i výběru DPH a pojí se s tím i složky další, jejich součástí je DPH. Opatření, než budou opravdu finalizována, musí zajistit, že neotevírají dvířka dalším typům podvodných operací v oblasti DPH. Je tedy třeba vše významným způsobem zlepšit, zejména z pohledu spolupráce kontrolních úřadů mezi členskými státy. Rada brzy dohodne nová opatření v oblasti DPH a ta určitě budou dohodnuta, jakmile se všechny členské státy přesvědčí, že budou robustní, odolná vůči podvodům a doufáme pak, že to dokážeme dotáhnout dokonce i s vámi. Jak víte, eh, vyšly návrhy týkající se kvalifikované většiny při hlasování a řádného legislativního postupu v oblasti k zdaňování. Tam už se hovořilo o určitých nedocacích v oblasti efektivity a i toho, jak se to promítá na celoevropskou úroveň. Jakákoliv iniciativa, s níž by mohla Evropská rada přispět, musí nejdříve být eh, vyhodnocena národními vládami a parlamenty všech členských států EU. Tedy na této etapě vás mohu pouze ujistit, že já se o tom problému zmíním a zařadím jej i na program Rady ECOFIN. Určitě všichni budeme mít na paměti význam projednání, jak by se měla iniciativa komise zmocnit a jaké by měla i dopady, pokud opravdu se touto cestou pustíme. Tady upozorním na to, že už řadu nedávných let si rada dokázala poradit s touto problematikou poměrně svižně přes různé překážky. Budeme pokračovat i v úsilí v oblasti směrnice o zdaňování digitálních služeb tam bude toho součástí společný přístup na celoevropské úrovni ke zdaňování digitální ekonomiky, abychom se vyhnuli roztříštění tohoto trhu a abychom postupovali důsledně i v souladu s vodítky OECD. Zároveň naše předsednictví je ochotno být takovým průvodcem v férové diskusi o CCCTB a věnovat se i detailům této záležitosti. A zároveň se budeme snažit dotáhnout do konce Fiscalis, to je nařízení o spolupráci po roce 2020, tak aby národní finanční a kontrolní úřady mohly těžit ze systému, díky němuž si budou zlepšovat jak znalosti, tak i expertízu. Doufáme, že i tam nám Evropský parlament přispěje svým, svou radou a pomocí a i v oblasti fiskální transparentnosti, spravedlivé konkurenceschopnosti v oblasti daňové. Budeme se snažit pokročit v koordinaci daňových režimů a přeskoumáme i znam nespolupracujících legislativ. Tam se budeme dívat na to, do jaké míry se třetí země jsou ochotny zavázat k určitým povinnostem, tak jak to bylo dohnuto v roce 2018. Rumunské předsednictví rozhodně přijde s novým seznamem nespolupracujících jurisdikcí v oblasti zdaňování. Pak spotřební daň. Tam se Rumunsko bude snažit přijmout návrh směrnice, který bude harmonizovat spotřební či přístup ke spotřebnímu zdaňování a doufejme, že vznikne právní rámec, který povede ke konsolidaci trhů a e, omezí možnost daňových podvodů. Tam chceme vybídnout daně eh, členské státy, aby se lépe snažili zajistit externí hranice a to souvisí i s modernizací vybavení celních úřadů a navrhujeme, že pokročíme i v oblasti vyjednávání nařízení o podobě eh, celní práce po roce 2020. Tam například jde o elektronické vybavení celních úřadů a i nový kodex a kodování celních operací. Mm, máme tady klíčové nástroje u, ke koordinaci našich politik a máme právě evropský semestr a i analýzu, výroční analýzu růstu, Díky tomu jsme schopni poměřovat, jak si radí jak celá EU, tak i její členské státy. A zároveň je to pro nás takový výchozí bod pro eh, sestavování zpráv o evropském semestru pro tento rok. Jsme schopni připravit i diskusy o evropském semestru transparentním způsobem. Jako první krok navrhujeme dosáhnout rychlého pokroku v oblasti programu Invest EU a doufáme, že se podaří dosáhnout konzenzu i v oblasti podpůrného programu pro reformy. Tam se jedná o velký potenciál ke stimulaci konvergence na unijní úrovni. Chci se zmínit i o tom, že první kolo diskusí v rámci ministrů financí o Invest EU se bude konat právě zítra. Na našem zasedání Rady ECOFIN kde kolegy upozorním na celou řadu důležitých aspektů v oblasti toho, jak by mělo být to vyjednávání nasměrováno. Důležité je vypracovat celou řadu variant v oblasti řešení pro tento program Invest EU. A podívat se i na spravedlivé směřování těchto evropských peněz do těch správných regionů a i kapacitu, s jakou jsou členské státy schopny tyto peníze vstřebávat. Rumunské předsednictví zajistí um, dobré výhledy na absolutorium loňského rozpočtu, že ten rozpočet na letošek je férový a i výhledy na příští rok budou dobré. Tady se chci zmínit o něčem dalším, totiž první výhoda členství v EU není ani tím, že dostáváte z Evropy peníze, ale spíše v tom, kolik hodnotných výhod máte z členství v EU tím se odlišujeme od ostatních samostatných států. Jsme prostě silnější ve skupině. To chci zdůraznit. Pouze společně se nám podaří dosáhnout něčeho více něčeho mnohem více, než kdybychom se snažili s tím poprat samostatně. My budeme v Rumunsku brzy snaž, eh, slavit eh, sjednocení rumunských kantonů z roku 1859. Tehdy vznikla i rumunská hymna. Ehm, text této hymny sepsal velký rumunský revolucionář, básník a posléze i minister zahraničí a tam se říká společně budeme silnější. To je i leitmotiv eh, rumunské hymny a i princip, jimž se řídíme. Myslíme, že je důležité, aby se tím řídili všechny národy, nezávisle na jazyku, jimž hovoří, v němž píšou, se jim vždy bude vést lépe, pokud budou postupovat společně. A já chci vyjádřit své odhodlání, že výsledky rumunského předsednictví, úspěchy, v něž doufáme, budou odvislé od toho, do jaké míry se nám podaří spolupracovat. Jak toho úspěchu dosáhneme společně. A musíme mít neustále na paměti slova eh, Žana Moného, otce zakladatele. Na čem záleží je nejen být optimistou či být pesimistou, ale být odhodlaným. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji, pane ministře, děkuji, pane předsedo, za velice komplexní úvod a nyní naši členové a jako první je pan Muresan za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vítejte, pane ministře, zde v Evropském parlamentu a přeji vám hodně úspěchu v tomto pololetí. Mám dvě konkrétní otázky dnes zde na vás. Za prvé, vy jste mluvil o eh, hospodářské měnové unii a o procesu konsolidace, který teď probíhá. Evropská komise na konci roku 2017 navrhla, že bychom měli vytvořit Evropský měnový fond. A v průběhu 2018 komise hovořila o in, mechanismu investiční stabilizace. A já jsem podporoval myšlenku, že i země, které nejsou členy eurozóny, tak by také měly být součástí vývoje tohoto mechanismu. Já se tedy ptám, co uděláte tedy konkrétně během rumunského předsednictví, abyste zajistili, že ty členské státy, které ještě nejsou členy eurozóny, takže budou participovat na těchto projektech. Jak eh, mm, to vidíte, jak vidíte ty eh, nečlenské státy eurozóny, jak je zapojit do těchto dvou projektů? A dále, pro, člen, pro nečlenské státy eurozóny, jak budou moci i přispívat, pokud jde o příspěvky, eh, výhody, benefity a řízení těchto projektů. Je zde nějaký rozdíl mezi členy a, a nečleny mechanismu směných kurzů? A druhá otázka. Eh, pracovní program eh, rumunského předsednictví. Na eh, programu ECOFINu, tedy za rumunského předsednictví, jedna agenda, která se tam opakuje, zmiňuje, a mm, do které vstupuje i parlament, a to je návrh o nepřímých, o spotřební dani návrh komise o spotřební dani. To by mělo být finalizováno, ale dnes vy jste řekl, zmínil celou řadu dalších agent a já se tedy ptám, jak je váš politický postoj? Měli bychom si do úvahy to, co se píše v tom programu, anebo to, co jste řekl teď z té ústně. My v parlamentu máme dokonce mandátu spoustu věcí, které, předpisů, které musíme eh, dodělat, dopracovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji za otázky. Já bych se vrátil víceméně ve stejném pořadí. Za prvé, musím si zvyknout na tuto novou roli, to znamená, budu dostávat hodně otázek. Samozřejmě některé se budou týkat mě konkrétně, tedy ministra financí, a některé eh, se budou týkat mé nové funkce za předsednictví. V kontextu rady samozřejmě o tomto bude se hodně diskutovat. A kdykoliv hovoříme o rozpočtových nástrojích na evropské úrovni, a když mm, přijímáme řešení buď pro část Evropy jako eurozónu nebo pro další zóny, tak vždycky říkáme, že musíme vzít do úvahy ty členské státy, které nejsou členy těchto zón. A vy jste tady zmínil euro, členy eurozóny a nečleny eurozóny. Na evropské úrovni mm, je třeba aby všichni dobře pochopili naše rozhodnutí a proto je třeba přijímat holistický názor. To znamená, je třeba vzít do úvahy názory a mm, zapojení tedy všech. Já jsem e, z země, která není členem eurozóny a samozřejmě máme celý seznam států, které ještě nevstoupily do eurozóny. Některé ale to již plánují. Ještě bych chtěl zopakovat, že ve smyslu principů a ve smyslu diskuzí v radě, tak určitě budeme navrhovat řešení, přijímat rozhodnutí pro celou Evropskou unii a ne pro nějakou skupinu zemí podle toho, do které zóny patří. A co se týče seznamu témat, agent, kterými se bude naše předsednictví zabývat, a kde budete mít spolu rozhodovací pravomoc. E, samozřejmě některé již jsou v běhu, ale tady nejde o to jenom být optimistou, ale musíme být odhodláni dokončit. Mohu vás ujistit, já e, říkám to tady e, na, v parlamentu, ale řeknu to stejně na ECOFINu. Je třeba postupovat pragmaticky, a e, vyvíjet pozitivní nátlak na lidi, tak abychom co nejvíce e, témat rozpracovali a dokončili. I když máme málo času, máme zde malé možnosti, protože se blížíme ke konci funkčního období. Jako předseda kofinu? tak to tam tak, eh, to, pardon, to budu říkat na Ekofinu a to budu také říkat jako eh, minister financí Rumunska. A to budeme maximálně optimističtí a budeme doufat, že jich maximum tedy těchto návrhů dokončíme. Děkuji. Děkuji. Pervan Šperes za SAD. Pane ministře, Vy jste nás seznámil se seznamem vašich priorit, což se podobá seznamu eh, předpisů, které má na stole eh, eh, rumunské předsednictví od začátku mandátu. Ale já se ptám konkrétně vás teď, jakožto předsedy, výkonné předsedy Ekofinu. Já se ptám, která ta témata jsou významná, důležitá pro rumunské předsednictví a které chcete uzavřít. Protože jinak seznam těch agent, těch témat, to všechno znám, ale já se ptám, co podle vás je priorita. A potom, chápete, rozumíte mi? A potom, vy jste mluvil také o pokroku v v oblasti sdílení rizik, eh, rozdělení rizik vzhledem k snižování rizika. Jak za vašeho předsednictví, jak vy vidíte tedy to nastavení roz, rovnováhy, co se týče rozdělení rizik? A z tohoto pohledu naš, vašim nástupcům necháte nějakou cestovní mapu, která se bude týkat právě Edisu třeba, a pokud jde o rozpočet eurozóny, pro nás tady také přece jde o sdílení rizik. Já vím, že především vy se chcete zabývat tím, jak se to týká zemí, které nejsou členy eurozóny. Ale poněvadž Rumunsko chce přistoupit k euru, jako určitě všechny ostatní členské státy EU, tak si myslím, že je i vaší povinností eh, se zabývat dokončením eurozóny. Proto zatím není schopna eurozóna, není dostatečně vybavena na to, aby mohla čelit příští krizi. Vă mulțumesc pentru, pentru aspectele menționate. Děkuji za vaše připomínky, otázky. určitě všechno to bude záviset na tom, co se podaří prosadit eh, v radě. A bude to záviset na tom, jak členské státy eh, vnímají tato témata a jak budou přispívat do diskuze a jak jsou připraveny přijímat kompromisy. Máme zde řadu témat, o kterých je třeba diskutovat a samozřejmě snižování rizik, respektive distribuce rizik, rozložení rizika, to je jedno z témat na stole, ale opakuji, podle mého soudu my se pokusíme o maximální pokrok, a to především pokud jde o mm, program dnešního ECOFINu. Víme, že máme velice málo času a no, víme, že se blížíme ke konci mandátu parlamentu i komise. Tudíž povinnost předsednictví, naše role je e, přijmout e, návrhy a předložit celou řadu kompromisních řešení, tak, abychom mohli získat schodu v radě. A pokud jde o tu technickou úroveň, tedy na koreperu, tak tam se budeme snažit všechno protlačit co nejrychleji chceme mít silný, odolný finanční zájem, to je, finanční sektor, to je v zájmu všech členských států a všech občanů. Určitě. A musíme také udělat i pokrok v této oblasti, ano. Aha, já nevím, jestli jsem reagovala na vaše otázky, pokud ne, jak mi to řekněte. No, já jsem se ptala, abyste mi řekl tři, čtyři priority, prioritní témata. Kromě celého toho seznamu, který jste nám tady přečetl, tak eh, tři, čtyři témata prioritní, kde se chcete angažovat a kde chcete, aby byly konkrétní výsledky za vašeho předsednictví. A jako nečlenská země eurozóny, jaký význam přičítáte tomu, co se týká rozpočtu eurozóny, zavedení rozpočtu eurozóny. Já vím, že vaše země chce přistoupit k euru a zastávajícího stavu eurozóna není z toho čelit příštím krizím. Very short. Bun, știm că um, în decembrie 2018 liderii europeni uh, v prosince 2018 šéfové lídře na úrovni Euroskopené hovořili nebo stanovili úkoly spojené s rozpočtovými nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost co se týká eurozóny, obecně budeme velice úzce spolupracovat s vedením euroskupiny, to už bylo zmíněno, a budeme se snažit koordinovat svůj postup. Máme lhůtu červen 2019 a musíme do té doby najít celou řadu řešení. Nevím, jestli teď mohu přesně vyčíslit celou řadu opatření týkajících se eurozóny. Rumunsko by chtělo vstoupit do eurozóny. Máme dokonce uh, už eh, stanovený cíl, ale nevím, jestli je tady přesné propojení mezi našimi představami. Vy jste hovořila o rozpočtu eurozóny a to je zcela oddělené od vstupu Rumunska do eurozóny. V tom, co jsem řekl, jsem řekl, že projekt InvestEU je velice důležitý projekt pro nás jako předsednictví a hlavně z našeho pohledu já jsem se na tom v minulosti také podílel a víme, jak, vím, jak je to s tím instrumentem. Doufáme, že se nám podaří postupovat kupředu rychle, protože ten projekt je velice důležitý. Důležité, jak už jsem říkal, zítra o tom budeme hovořit na Ecofinu. Máme tady už návrh, který s tím souvisí a pak budeme mít i další schůzky v únoru. Stejně tak e-commerce a DPH, to jsou všechno velice důležité věci. Udržitelné financování, potom víceletý finanční rámec, to samozřejmě všichni víme, jak je důležitá věc. No a nakonec, jak už jsem říkal, víceletý finanční rámec a jeho význam budeme k tomu přistupovat stejně, tak abychom to mohli finalizovat v co nejvíce možných směrech. Děkuji vám. Těší mě, co jste řekl o Invest EU. Chtěl bych jenom připomenout, že to opravdu je urgentní a naléhavé. Chceme-li to završit, tak radši čím dřív, tím líp. Eh, nesmíme prošvihnout onu velkou příležitost, kterou máme. Bez pochyby vaše předsednictví by k tomu chtělo přispět. To je opravdu velice důležitý nástroj k podpoře růstu. Bernd Luke za IKR. Pane předsedo rady, budu hovořit německy. Rád bych se vrátil k tomu, co jste odpověděl kolegovi Muresanovi. Pochopil jsem to tak, že principem rady je postarat se o to, aby všechny státy Evropské unie uh, mohli využívat zákonodárná opatření, které jsou financovány z rozpočtu Evropské unie. Chtěl bych vás poprosit, abyste to ještě ale upřesnil, protože vaše odpovědi zatím byly velmi nepřesné, nekonkrétní. Konkrétně bych se chtěl zeptat na legislativní návrh EU pro e- Evropskou investiční stabilizační funkci. Návrh komise tady předpokládá, že se budou udělovat bezúročné půjčky státům eurozóny s kurzovým mechanismem 2. Tyto půjčky budou financovány z celkového rozpočtu EU tedy budou financovány všemi státy Evropské unie, ale některé členské státy EU tyto bezúročné půjčky využívat nemohou. Nemohou je využívat proto, že buď zatím nebo natrvalo nejsou účastny směného, směného mechanismu 2 a eurozóny. Vy ještě nejste členy směného mechanismu 2, to může jednou nastat. Třeba vás to až tak moc nezajímá, ale Dánsko a Švédsko natrvalo nebudou členy eurozóny a mechanismu 2. To znamená, tyto státy budou financovat ta opatření, ale nemají možnost ty půjčky využívat. Rozuměl jsem tomu správně, že to porušuje princip rady a rada tedy takovému návrhu komise neudělí svůj souhlas, nebude s ním souhlasit? Děkuji. Eh, Děkuji vám. Děkuji vám za tuto otázku. Toto souvisí s stabilizační funkcí pro investice od Evropské komise a Tohle je specifický problém související s eurozónou. Co se týká problému rady a ekofinu a diskusí, které se tam odehrávají, tak vy jste se ptal zcela konkrétně na otázky související s tím, na co se ptal pan Murešan. Uh, Říkal jste, že odpověď, kterou jsem mu poskytl, byla příliš vágní a chtěl jste, abych vám řekl něco víc o těch nástrojích. No, víte, já si nejsem úplně jist, zda předsednictví Ekofinu by se mělo soustředit přímo na tohle. Spoustu věcí. Promiňte, Pane předsedo rady, na to jsem se neptal, jak je to s těmi nástroji. Já jsem se ptal na to, jak je to s tím principem, který jste zmínil v odpovědi panu Murešanovi. Vy jste řekl, že principem je, že všechny členské státy EU eh, mohou profitovat z zákonodárných iniciativ, proto já se ptám, že když tady máme tu stabilizační funkci, zda ten princip můžete také potvrdit a nebudete souhlasit s návrhem komise, když jednotlivé členské státy sice musí přispívat k financování, ale nemohou jí Vyjasnil jste otázku, neměl bych vás přerušovat, ale teď vás musím přerušit. v Rumunsku jsme se o tom rozhodovali již v roce 2018 a náš přístup je takový, že všechny státy by k tomu měly mít pozici a to je věc, kterou podporujeme. Děkuji. Další řečníci za frakce, teď už tady nejsou, teď pan Van Kanderlare za EPP. Eh, Budu hovořit nizozemsky. Děkuji vám za váš obsáhlý úvod a zeptal bych se na dvě věci. To jsou ve skrze specifické otázky a Seznam Evropské unie nespolupracujících judikatur, o tom jste hovořil opakovaně, řekl jste, že chcete ten seznam aktualizovat, chcete na tom pracovat a to v zájmu daňové transparentnosti. Já jsem rád, že ten seznam existuje, že ten seznam má dynamický charakter. Ten seznam zatím obsahuje pět zemí. Samoa, Guam, americký Guam, Trinidad a Tobago a americké panenské ostrovy, tedy patero daňových oblastí. Znamená to tedy, že všechny další daňové oblasti světa jsou z vašeho pohledu spolupracující a existuje možnost na ten seznam přidat další země? Máme na tom seznamu jenom velice málo zemí, některé byly již vyškrtnuty. Mě by tedy zajímalo, jaké země na ten seznam ještě přijdou. A také by mě zajímalo, zda budete pracovat na sankcích proti takovým oblastem. A teď další otázka. Internetové daně. O tom jste také hovořil. Hovořil jste o tom ve svých prioritách. Pochopil jsem to tak, že chcete předložit nějaké návrhy, co se týká eh, zdaňování internetových firm. A francouzská kolegyně řekla, že už je to téměř před uzavřením. Mě by zajímalo, zda si to taky myslíte, zda si myslíte, že bude snadné dosáhnout tady schody a jak to chcete řešit, jak se chcete postarat o to, aby do března byla přijata nějaká dohoda. Bude to na základě německo-francouzského textu nebo na základě rakouského textu, který vypracovalo rakouské předsednictví rady. Tady by mě zajímala vaše konkrétní odpověď. Děkuji. Co se týká té druhé otázky a onoho francouzsko-německého textu nebo dohody, víme, že je mnoho členských států, které již řeklo, že pokud uh, Mm, to nebude staženo, tak eh, k tomu budou přistupovat eh, jednostranně podle individuálního přístupu. Co si o tom myslíme, co bychom si přáli, tak my si myslíme, že je třeba o tom v radě diskutovat. Na pořadu jednání zítra to nebude ale v eh, únoru zcela zjevně budeme diskutovat o digitálním zdanění a doufáme, že se nám podaří dojít k nějakému kompromisu a budeme se opírat o návrh, který byl probírán loni, to je ten francouzsko-německý návrh. A doufáme, že se nám podaří vyhnout se různému přístupu k jednotnému trhu, protože uh, co se týká dalších aspektů, tak OECD již brzy bude rozhodovat o stanovení mezinárodní úpravy v této oblasti. Zcela zjevně musíme vzít na vědomí diskuse z minulého roku. To je velice složitá věc. Jak jste zmínili, tak to je otázka, kde členské státy mají jisté výhrady a my víme velice dobře, jaké členské státy nejsou nadšeny tou myšlenkou postoupit k dalším ustanovením, ale v únoru o tom budeme diskutovat na ECOFINu a doufáme, že se nám podaří probojovat se k nějakému kompromisu, tak aby všechny členské státy aplikovaly stejná ustanovení. Co se týká o nich jurisdikcí, tak na tom se hodně pracovalo, hodně se o tom diskutovalo na základě analýz, které platí pro každou z nich a doufáme, že jasně uvidíme, jaké jsou výsledky těchto analýz co se týká třeba kodexu chování a tak dále. A pak uvidíme, o čem ECOFIN rozhodne. Já vám k tomu teď nemůžu říct nic podrobnějšího, protože jsme celý ten proces zatím ještě neukončili. Jak víte, to je proces, který začal před několika lety a jak jsem řekl již ve svém úvodu, tak my se snažíme dosáhnout v této oblasti pokroku, ale potřebujeme další podrobnější informace. A pak, až budu schopen vám dát podrobnější a úplnou odpověď. Thank you. Next speaker. Děkuji. A jako další za SAD kolega Frunzulika. Eh, <clears throat> mulțumesc mult, eh, domnule președinte. Eh, bine... Děkuji, pane předsedo. Vřele vás zde vítám, pane ministře. Jsem velice rád, že jste zde mezi námi na půdě výboru Ekon dnes odpoledne. Moje otázka se týká systému evropského finančního dozoru, který má přispět k zlepšení potenciálu a příležitosti pro fintech, tedy pro technologie v oblasti finančnictví a rovněž i sjednocení praxe, například u aplikací eh, či um, regulatorních eh, kroků. Je to důležitá oblast, protože se týká i digitalizace, která už bez tak ve světě probíhá a digitalizace ekonomik eh, Rumunsko má v prvním pilíři mezi prioritami konvergenci, takže tam je důležité podporovat konektivitu, digitalizaci a propojenost technologií eh, po celé Evropě. A já vím, že už jste se sešel i se zpravodají eh, pro přeskum ESA s našimi zpravodají. Zítra vám budu držet palce při předsedání Rady Ekofinu. A nyní už k mé otázce, pane ministře. V čem spočívají skutečné priority pro Rumunsko v oblasti finanční a hospodářské u modernizace a u přeskumu ESA? Hodně zdaru a děkuji za odpověď předem. Děkuji. Děkuji za vaše otázky i za sympatická slova. Balíček, který jste zmínil, je mezi prioritami pro Rumunsko v nejbližším pololetí. Dostane se na program 12. února, ale i zítra na zasedání Rady Ekofinu o něm bude řeč. Na tomto zasedání chceme, aby si všichni, již se to týká, uvědomili ten konečný cíl – který máme před očima, totiž, že se nám podaří tohoto cíle dosáhnout na celoevropské úrovni, pouze pokud se podaří komplexní celková modernizace balíčku ESA. Je nám známo, že na radě se názory k tomuto tématu často i diametrálně liší, tedy pokusíme se o následující strategii pokročit zítra na zasedání ECOFINu, nakolik to bude možné a zejména v oblasti toho, co už bylo víceméně dohodnuto v rámci balíčku o praní špinavých peněz. A tam jsme už s parlamentem navodili spolupráci, tedy tam máme to okénko, v němž se budeme snažit ještě dosáhnout toho, co je možné, totiž ponořit se do podrobností, zhodnout se na tom, kde není větších rozporů, v Koreperu rovněž už to běží jako téma a uvidíme a doufám, že na začátku března už na radě učiníme první konečný krok. A samozřejmě, že budeme v příslušném termínu kontaktovat i Evropský parlament. A pak se budeme snažit eh, napojit na to téma praň špinavých peněz i ta další související témata, jako peer review a tak dále. Co se týče posílení kontroly boje s praním špinavých peněz, boje s terorismem a s finančními podvody, s finanční trestní činností, tam chceme posílit uh, konvergenční aspekty finančního dozoru ve všech členských státech. V tom spočívá moje odpověď na vaši otázku. Děkuji, říká předseda. A za Evropskou stranu lidovou pan Moresan. Děkuji, pane předsedo. Vážený, vážený pane ministře, Rád bych využil této příležitosti a požádal vás o vyjasnění u celé řady téma, Například u nich, jak paní Beres, tak pan Luke zatím se odpovědi nedočkali. Nejdříve u EMU. Návrh komise na vytvoření Evropského um, monetárního měnového fondu. Jak je váš názor o účasti nečlenu eurozóny? Jak by tam mělo to financování vypadat? Posloucháte mě nebo posloucháte svého poradce, pane ministře? jaké podmínky by tam byly napojeny a jaké mechanismy řízení a zprávy by tam fungovaly a bylo by Rumunsko připraveno přispět k financování Evropského měnového fondu. To jsou záležitosti, na nichž Evropanům opravdu záleží. Oni chtějí znát odpovědi. My se tady obvykle vždy zabýváme těmito tématy s ministry financí, kteří zrovna předsedají ECOFINu. A další věc, témata, o nich jste hovořil, že je chcete dosáhnout, dotáhnout do konce v průběhu rumunského předsednictví. Hovoříte například o spotřební dani v tom písemném dokumentu, ale pak jdete mezi nás a dáváte nám dlouhý nákopní seznam, ale naši kolegové by opravdu potřebovali znát odpověď na to, co z toho opravdu vážně myslíte, že se podaří dotáhnout. A pak ještě rozpočet EU. První letošní pololetí. Pod vaším předsednictvím si bude ECOFIN muset stanovit priority pro budoucí evropský rozpočet. V čem budou spočívat ty priority? Boj s migrací, terorismus, bezpečí pro občany, snižování nezaměstnanosti, mladí lidé. V čem budou ty priority spočívat? Protože názor či přístup rady je to, na čem záleží a my se od toho budeme odrážet, když se budeme snažit nějakým způsobem vytvarovat naše priority tak aby ten rozpočet pak vypadal smysluplně. Děkuji. K tomu rozpočtu EU. Jak je vám velice dobře známo, máme to na programu zasedání Rady 12. února. A tam se budeme určitě snažit přijet přispět tím nejlepším možným návrhem, tak abychom vyhověli, uspokojili očekávání našich občanů. A pak, když hovoříte o tom měnovém fondu, tam je vám dobře známo určitě, že toto téma už vázne rok. Já se omlouvám, my tady v Evropském parlamentu se tím tématem zabýváme. Předseda tazatel už svůj dotaz vyjasnil, tedy nemá slovo pan minister. Na radě došlo k určité blokaci tohoto tématu a zítra na zasedání ECOFINu se to pokusíme znovu otevřít a tam zjistíme, jak se k tomu staví konkrétně členské státy, abychom našli nějaké východisko. Ono už rok jsme v patu a uvidíme, co s tím zítra. A pak ty priority. Tam si myslím, jsem hovořil jasně v tom svém vstupu jaké jsou naše cíle, tužby, jak chceme spolupracovat s Evropským parlamentem. Chceme dosáhnout, do, dotáhnout dokonce co nejvíce témat. Nevím, zda tam bylo něco nesrozumitelného, ale přesně takto jsem to tady vylíčil. Um, a s kým já se bavím v průběhu toho, když vy se tážete, tak to je moje věc. A jinak vám děkuji. Děkuji, říká předseda a Perváš Perez. Pane ministře, vy jste nám zde zcela jasně sdělil, že vám připadá jako velice relevantní téma dotáhnout do konce Invest EU. Já chápu, že je to priorita a já s vámi souhlasím, že právě toto je důležité. V určitém smyslu jste ale vlastně ty skutečné priority neodlišil od toho, co až tak prioritou není. Já vás tedy, pokud dovolíte, seznámím s mými prioritami. Já se domnívám, že taxonomie, udržitelné financování, to jsou ty předstupně k dotažení do konce Invest EU, například transparentnost, upravidel a tak dále. Pak ještě Emir 2, to rovněž se musí dotáhnout do konce. S tím už se začalo, ale ještě potřebujeme mandát. A ještě si dovolím zdůraznit jedno téma, ta před, téma před zítřejším ECOFINem. Já jsem vám s Otmarem Karasem napsala i dopis, totiž eh, zpracování ESAS. Já vím, že to není jednoduchá věc, ale krátké varování z mé strany. Politici si často témata zlehčují. Říkají, ano, ono se tady dělá velké halo z praní špinavých peněz, ale co? Komise už dala karty na stůl, řekla, že se musí sjednotit bankovní dozor. To dává smysl. Avšak pokud vy nezměníte kompetence tohoto úřadu, tak se v praxi vše stíží dozorové orgány mají nové kompetence, ale nemají navýšené finanční prostředky. A pak všichni říkají, Evropa je bezradná a neradí si s bojem proti praní peněz. To je ale vážná věc. A ta e, vláda a zpráva se musí změnit. To říkám i za parlament. My se snažíme mít i tu etapu varování a uvidíme, co se nám z těch priorit opravdu podaří do konce toho volebního období dotáhnout. Zdá se, že se nejednalo o otázku, jednalo se spíš o radu, no a já ji samozřejmě i vezmu v potaz. Bun, uh, vis-a-vis de, de subiectul... Uh, a nyní k tématu, který se pojí s pořadem jednání ECOFINu a s bajíčkem ESA. Máme možnost se buď zabývat na radě celým balíčkem jako takovým, a já vím, že je mnoho členských států, které by s tím nesouhlasily, což by mohlo znamenat, že se dostaneme obecně do patu. A potom je tam další možnost, a tu zvažujeme, že totiž zítra se soustředíme na to, abychom na radě dali zelené světlo pokroku malými, ale spolehlivými kroky a zejména v oblasti praní špinavých peněz. A to by se pak mohlo dostat i dále a pak ty další prvky toho balíčku by následovaly. Což by znamenalo v praxi, že na začátku března bychom dokázali pak jak v ECOFINu, tak na radě to pojmout holisticky. Jinak je to nereálné v tak krátkém termínu. Možná tedy na začátku března na radě by se mohlo zdařit schválit to, co v tom balíčku ještě schází. A rumunské předsednictví přijde s návrhem proaktivních řešení, konkrétních řešení každého toho prvku a doufáme, že si získáme podporu nebo přinejmenším konzens celého ekofinu. Třetí možnost ta vlastně neexistuje. Takže pouze ty dvě Buď eh, bereme celý balíček šmahem, anebo krůčky, a to se domnívám, že je bezpečnější ta druhá možnost a rovněž, že by nám spíše zaručila, že se v tom tématu opravdu pokročí. A ještě další informace k tomu zítřejšímu zasedání ECOFINu. Budou na něm samozřejmě přítomní ministři financí a ten nadřazený cíl, takové moto, kterým se chceme řídit, toho nemůže být dosaženo, pokud se postupně nedosáhne pokroku v celém šíři. Ale chceme na to jít malými krůčky. Seznám těch témat. Vyslechl jsem si váš názor k té složce. Já jsem vám řekl, v čem se budeme snažit dosáhnout pokroku, jak ve vyjednávání s parlamentem, tak eh, i s komisí. To si myslím, že jsem řekl jasně. Pokud si to přejete, tak to zopakuji. Ale důležité je, aby si to promyslel každý. Za EKR a šli Fox má slovo. Dobré odpoledne, pane ministře. Děkuji vám, že jste dnes odpoledne přišel mezi nás. Já na vás mám otázku týkající se vašich názorů v oblasti kontroly rozpočtu členských států, dohledu a významu, který přičítáte fiskální disciplíně. Důvod, proč se o tomto tématu zmiňuji, je, návrh nové italské vlády, návrh rozpočtu před Vánocemi a tam obnášel schodek přibližně 2,4 HDP. To mm, komisi znervóznilo a mm, pak se o tom vyjednávalo a pak už těsně před Vánocemi přišla Itálie s novým rozpočtem, tam ten schodek obnášel pouhá 2% a komise, i když nebyla tak spokojená, tak s tím souhlasila. A nyní se podívejme na opačnou situaci Francie, která oznámila rozpočtové plány a to by tam mohlo znamenat schodek až 3,4% příštím roce. A teď se podívejme na reakci komise a rady ta byla, jak bych tomu řekl, no taková opravdu skromňoučká, nenápadná a rozhodně méně kritická než v případě Itálie. A mě by zajímal váš názor například na to, zda se unijní instituce chovají důsledně a zda se domníváte, že by se ke všem členským státům mělo přistupovat stejně. Da, mulțumesc pentru întrebare. Este, punct de vedere este unul foarte... Děkuji vám za tuto otázku názor zde je na slunce jasný. Pravidla musí být dodržována všemi členskými státy. Tady se domnívám, že v tom paktu stability a růstu se s tím počítá. A takový názor vyznávám i já. A rovněž v té funkci předsedy Rady Ekofinu, skupiny Ekofin. Děkuji, to je samozřejmě i náš názor a to samozřejmě panu Foxy je rovněž známo, že u pravidel se počítá s tím, že se ten schodek poměřuje i v poměru k předchozím letům a rovněž i eh, v poměru k trendu, tedy stoupajícímu nebo klesajícímu rozpočtových příjmů, nikoli v absolutním smyslu. Takže tam jsou i jiné rozdíly mezi situací ve Francii v rozpočtovém smyslu a Itálii, že se jedná o strukturu eh, toho, proč ten schodek vzniká. Tam to bylo v Itálii bezprecedentní, takže tam opravdu není srovnání i kdybychom řekli, že v absolutních číslech je ten francouzský ukazatel horší. Pokud se ale podíváte na předcházející leta, zda to stoupalo či klesalo, no tak samozřejmě, že by se mělo zacházet se všemi stejně, ale tak, jak jste to prezentoval vy, tak si myslím, že to bylo trochu vyňato z kontextu a i z toho, jak se to posuzuje v kontextu eh, platných eh, pravidel. Diskuse tedy byla opravdu užitečná. Nevím, zda ještě můžeme dát prostor spontánním řečníkům. V případě, že už se nám nikdo nehlásí o slovo, tak chci hlavně poděkovat panu předsedovi Ekofinu, že se sem dostavil mezi nás, že nás seznámil s takovýmto stižádostivým programem své předsednické země. A budeme se těšit na průběžnou spolupráci parlamentu s ECOFINem v nejbližších týdnech a měsících. Bohužel těch měsíců nemáme až tolik eh, z důvodu jedinečné povahy tohoto semestru totiž nadcházejících evropských voleb, která nám v určitém smyslu svazuje ruce a nutí nás k zrychlení dotahování do konce určitých témat, což bude vyžadovat rovněž i bezprecedentní spolupráci jak našeho výboru a ECOFINu a opravdu intenzivní spolupráce v zájmu dosažení co nejlepších výsledků podpory konvergence a podpory zaměstnanosti a i územní, i společenské soudržnosti. Děkuji vám tedy Uzavírám tento bod pořadu jednání a přecházíme k dalšímu pořadu jednání, což je bod číslo 5 udělení absolutoria za rok 2017 Evropský orgán pro bankovnictví a dávám slovo panu Frunzolikovi, zpravodaj pro tuto záležitost. Děkuji, pane předsedo. Já než začala tato schůze, nebo než se začnu věnovat konkrétním záležitostem, chci zdůraznit, že musím poděkovat všem sínovým zpravodajům, kteří se mnou velice dobře spolupracovali. Na vrhy stanovisek jsou krátké. U všech těch orgánů, za které zapovídám, tam máme omezení 15 000 znaků a já, abych eh, dokázal vše vyjádřit, tak jsem musel eh, podat pozněcí návrhy a to celou řadu z nich ke všem mm, těmto stanoviskům. Takže tam se hovoří o účetním dvoru a tam i o těch transakcích, které jsou eh, součástí mm, té účetní závěrky za rok 2017 jsou ve všech významných ohledech legální a správné, ale zároveň chceme, aby e, bylo zajištěno, že e, e, orgány budou se buď věnovat, anebo se jim dá prostor, aby se věnovali k přesunu od regulačních úkolů k vymáhání uplatňování právních předpisů a zároveň upozorňujeme na to, že orgán opustí Spojené království v roce 2019, i když samozřejmě ještě musíme sledovat situaci. Nyní se zdá, že už lze počítat s úplně vším a situaci nelze předvídat. Rovněž eh, mi přišlo důležité zúraznit, že mm, EBA musí dostat více prostředků, aby mohla účinně bojovat eh, s bojem proti, mm, s praním špinavých peněz, aby mohla plnit eh, své úkoly v oblasti dohledu, šetření ve vnitrozných institucí či nad společným trhem. Musí rovněž vypracovat společné eh, podmínky či systém kritérií a lépe spolupracovat i s EOPou a um, ESMou, aby mohla účinněji bojovat s finanční kriminalitou. To je vlastně začleněno do stanovisek všech tří institucí. Rovněž hovořím o těsnějším dohledu, přísnějším dohledu, zejména v některých členských státech u EOPy, abychom se mohli zaměřit na citlivá místa. Tam už jsem o tom hovořil na předchozím zasedání. Na pojišťovnických trzích to je zejména střední a východní Evropa, kde spotřebitel musí být chráněn před zneužíváním postavení určitých mm, nadnárodních eh, pojišťovacích společností. Já už jsem o tom hovořil. Některé nadnárodní firmy a dokonce i v Jižní Evropě se to stává. Eh, na jihozápadě Evropy, pokud to mám vyjadřit eh, přesně, produkty, pojišťovnické produkty nižší kvality, ale které se nazývají stejně jako kvalitnější produkty v jiných zemích. A přitom cena je stejná. Tedy z tohoto pohledu zdůrazňuji, že i EBA by měla být transparentnější nikoli pouze vůči Evropskému parlamentu a radě, ale i každý občan by měl mít transparentnější vhled v to, čím se zabývá. Tam už jsem to hovořil O tom za přítomnosti ministra financí a i paní Bereš se o tom zmínila, EBA by měla mít přiděleno více rozpočtových prostředků, tak aby mohla prosazovat ten svůj významný program, který spočívá zejména v boji s praním peněz a i potíráním terorismu. Upozorňuji rovněž na to, že se snižuje um, rozpočtová, tedy snižují rozpočtové prostředky po odchodu um, Spojeného království, tedy to je něco, co se musí vzít v potaz a zároveň chci ještě jednou zdůraznit, že je třeba najít odpovídající mechanismy pro financování. Ty mechanismy, ta uspořádání, na těch bude záležet, jakým způsobem budeme přistupovat k systému financování právě tohoto úřadu. Záleží na tom, aby všechny ty úřady dokázaly konzistentním způsobem plnit svůj mandát, být nezávislé a fungovat účinně. Ono to mu tak nebývalo v minulosti vždy. Zároveň však, když už jsem tedy toto předeslal, tak chci zdůraznit, že u každého návrhu stanoviska bylo podáno přibližně 20 pozměňovacích návrhů a tam jsme vypracovali 5 až 6 kompromisů po každé se stínovými kolegy. Ty pokrývají většinu těch pozměňovacích návrhů a snaží se důsledným způsobem unifikovaně přistupovat ke všem třem úřadům v souladu s tím, jak tomu bývalo v minulých letech. Hlasovat se bude zítra. Chci poděkovat ještě jednou všem kolegům, kteří podali pozněcí návrhy, všem stínovým zpravodajům a rád zodpovím jakékoliv dotazy, pokud takové budou. Děkuji za EPP, van Werner Lange. Já vielen Dank. Já děkuji. Máme ty tři státní úřady, ty vznikly už v roce 2010, tedy nejedná se o první zprávu o jejich rozpočtových záležitostech, o správních či organizačních problémech, s nimiž se potýkají. V první řadě děkuji zpravodaji. Ono to jsou pouze stanoviska pro výbor hospodářský a měnový, tedy není to žádný definitivní závěr. A zpravodaj měl poměrně omezený čas a přitom si poradil s těmi kompromisy dobře. My jsme k tomu měli pár připomínek, on se jim věnoval a za to mu chci výsledně poděkovat. Tím pádem naše politická skupina může souhlasit, a to bez omezení, tak eh, jak se změním eh, těch stanovisek, tak i s pozměňovacími návrhy se všemi kompromisy. Pak další věc. Zprávy účetního dvora. Tady už dlouhá léta zjišťuji, že se jedná o povrchní přístup, jak v těch základních tématech, jimiž se my zabýváme, tedy nějaká bilance těch úspěchů a neúspěchů a pak i 26,9 milionů eur, to jsou závazky, Eh, které by měla do roku 2026 dostat EBA, protože mm, ona tam uzavřela dlouhodobý nájem a to pak ty peníze mají cestovat do Londýna, aniž by tam EBA byla, anebo další eh, finanční závazky, kde se s přivřenýma očima vlastně jedná o něco, co už spadá mimo pravomoci. A jelikož tomu tak je, tak já jsem u účetního dvora nikoli pouze u eh, těchto stanovisek pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale i um, u EOPy zveřejnila zprávu a ta není o nic intenzivnější v praxi. Tam sice jde o určité definice, tam někdy se hovoří ta, že to je uspokojivé celkově a přitom tam jsou malé výhrady. No tak jak to vypadá? Pokud se tím nebude účetní dvůr zabývat podrobněji, tak si to můžeme nechat eh, ušetřit taková, takové zprávy, se kterými oni přicházejí. A já chci výslovně zpravodaji poděkovat, že eh, z těchto velice útlých svazečků vytloukl nějakou trest a nějaký obsah a dokázal na jejich základě s těmi stanovisky přijít a myslím si, že opravdu zítra se nám bude hlasovat snadno o těch kompromisech. My jsme pro všechny z nich. Děkuji, děkuji za EKR. Ralf Paket. Děkuji, děkuji za kompromisy Většina našich pozměňovacích návrhů byly návrhy, které všichni dobře známe, protože jsme je několikrát viděli v posledních letech, ale také mm, chceme tam nějak reflektovat, že Brexit může a mm, říkám může, mohl by, může e, znamenat, že se odchýlíme od činnosti a úkolů, které jsou spojeny s úvěrovými a finančními institucemi ze Spojeného království. A vlastně to může mít dopad na fungování mm, ESA, agenturu ESA. Já myslím, že všechno to závisí na tom, zda skutečně tedy dojde k tomu, eh, jakému Brexitu a jak to bude potom se vztahy po Brexitu. Já myslím, že by bylo užitečné tady doplnit nějaké znění, které by reflektovalo, že Brexit by měl, by, měl být, pokud to bude třeba reflektován, v rozpočtových a personálních zdrojích. Eh, tak abychom mm, zareagovali na zelené, i kteří se k tomu vyjádřili. Takže já se budu těšit teď na hlasování, zítřejší hlasování, ale také i na objasnění. Tedy proč to tak to nebylo zohledněno. Děkuji a za Alde Wolf Klimt. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu, co tady už zaznělo, mám málo co dodat tady to absolutorium se toho hlavně týká, mají to na starosti kolegové z jiného výboru. Nevím, jestli jsou zdroje dostatečné, zda financování dostatečné, jaké dopady bude mít Brexit, to všechno už pan zpravodaj zmínil. Ale je tady jeden bod, kterému bychom se víc měli věnovat a to je eh, činnost EBA, co se týká stres testu. EBA dělala stres test testy nikoli v poprvé, opakovala je v minulých letech, ale v podstatě ty testy dopadly neuspokojivě. Já si pamatuju, když začínali s těmi testy, tak eh, všechny možné banky byly označeny jako eh, velice odolné a tak dále a několik málo týdnů nebo měsíců později byly najednou ve velice oslabené pozici. Naposled to bylo obráceně, tam se ztráty minulých let kumulovaly a převedly se do posledního obchodního roku, takže celkový výsledek dopadl opravdu prachmizerně. Tedy systematika těch stres testů je pro mě nepochopitelná a já si myslím, že do budoucna by stálo za to se tady postarat o zlepšení. Ostatně příště až budeme hovořit o absolutoriu, bude všechno jinak, protože EZAS, jak já doufám, se už bude nacházet v jiné situaci. Pořád ještě doufám, že zpráva o EZA se ještě opravdu uzavře před koncem mandátu, že se definitivně probere s radou a komisí a tím pádem tedy ty tři EZA budou mít jinou jiný úkol a při příštím absolutoriu eh, pak eh, uvidíme, zda dostali tomu svému novému úkolu, tedy sleduji to se zájmem a očekáváním, co nám minulost, budoucnost přinese, ale tu zprávu, tak jak ji teď máme před sebou, nakonec asi schválíme. Jenom jsem chtěl mm, říct, že ty stres testy jsou v podstatě neuspokojivou záležitostí. Děkuji. Takže pane předsedo, co je nespako- neuspokojivé, můžete to zopakovat? Já jsem to nepochopil. Ty zátěžové testy, které EBA provedla v bankovním sektoru. No a to znamená, že máte pozdravací návrh, který podle vás tam nebyl vložen. a... Dobře, já vám ještě jednou dám slovo, milých zpravodaj, ale než, tak bych chtěla v rámci Catch the Eye asi já budu jediná, kdo si vezme slovo v KHDI, ještě bych řekla tyto věci. Za prvé, Wolfu Klincovi, že já samozřejmě souhlasím s jeho analýzou ohledně toho, co je potřeba udělat, pokud jde o tu agentury Evropského dohledu. A já bych ráda na ně apeloval, aby také stejně přesvědčivě plédoval u své vlády a mm, tedy pokud jde o to rozhodnutí, které bude přijato zítra na ECOFINu, protože to je jeden eh, z klíčů pro úspěch nebo ne, mít jednotný mandát mm, k celé revizi všech těch orgánů. A vy to víte velice dobře. Bohužel zde mé možnosti ovlivnit vládu, to je bohužel zatím omezeno. Dobře. Nicméně jsem to zkusila. Ano, já zcela souhlasím s vaším návrhem. A potom k tomu, co řekl zpravodaj, pokud jde o ty pojistné smlouvy, máte pravdu, že zdůrazňujete tyto smlouvy, protože pokud jde o finanční trhy, tak vlastně tady to je oblast pojišťovnictví. A zde eh, ty přezranční prvky hm, fungují nejvíce v případy, kdy velké pojišťovny třeba mohou aplikovat dva standardy, pokud jde o eh, distribuci svých hm, produktů. A také i známe další případy, kdy ty podmínky pro distribuci pojistných produktů mohou být problémem, poněvadž třeba ty pojistné smlouvy se vypracovávají v jednom eh, ze států, kde Eh, ten podnik v podstatě, ta pojišťovna neexistuje, jenom je to tako, eh, taková PO Box společnost a potom to distribuje přes jiné podniky a vůbec tam nejsou hm, ty záruky a ta ochrana spotřebitele, což bychom od pojišťovny očekávali. To je součástí toho, co se Wolf se snažil opravit v tom mandátu EOPy, protože v takovémto případě EOPA může intervenovat efektivním koordinačním způsobem. Takže eh, takže eh, určitě to, co říkáte, vítáme. Ano, já vám dám tedy potom slovo, abyste to ještě uzavřel. Ještě ne, ještě, ještě Werner Langer chtěl slovo. Děkuji jenom, Peruanč, s dovolením krátkou poznámku. Rozpočtová kontrola je tu od toho, aby se sledovalo, zda úkoly, které zákonodárce přenesl jednotlivým institucím, jsou vykonávány efektivně pokud povedeme obsahovou diskusi, a to se týká toho, co říkal pan Klinc, nebo toho, co si říkala ty, tak to by byla jiná debata nezávislá na těch faktických cifrách. Tedy je to v zásadě správně, ale možná to tady není, tak říkajíc, na správném místě. Děkuji. No, v tomto případě, kolego, já nevím přesně, jaký byl smysl toho, co jste chtěl říct, když jste hovořil o účetním dvoru. Ale samozřejmě tady je o čem diskutovat, tato velice dohloubky, protože mám za to, že mandát je, tedy účetního dvora je zkoumat účty, úč, účetnictví a tady vlastně by analyzovali výkonnost politik, ale to není v mandátu účetního dvoru, takže asi to jste chtěl říci, takže já jsem ráda, že o tom můžeme takto diskutovat. Pane zpravodaj, máte slovo, abyste uzavřel tu otázku a samozřejmě by se zareagoval a jak jsme řekli, to nám nic nebrání, abychom hovořili o různých politikách, pokud to aktuálně je nutné. Děkuji paní předsedkyně a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Musím zdůraznit, že všechny pozměňovací návrhy zde byly zavedeny v těch kompromisech. Všechno. A zároveň mm, vidím tedy, mm, jak je to s dohledem nad národními orgány a dohled tedy ze strany národních orgánů. Takže tady je třeba to zúraznit. Musím zúraznit tady, že je důležité zrealizovat to, co my navrhujeme eh, směrem ke konvergenci mechanismu dohledu ve všech členských státech. Bohužel jak to vypadá, zatím neexistuje žádná konvergence mechanismů dohledu ve všech členských státech. Se jsou velké rozdíly, když si zanalizujeme tuto situaci a samozřejmě doufáme, doufáme, že e, s novým předsednictvím v Radě, tedy v Ekofinu, mm, mm, mm, my jsme tady měli právě ministra financí, takže se, že dojde k, tomuto, k této konvergenci mechanismu dohledu. A teď pokud je účetní dvůr, já pořád tady slyším to též dokola. Účetní dvůr, milí kolegové, ten musí eh, eh, říci jednu důležitou věc pro všechny tři dotčené eh, orgány dohledu, a to je, že jde o zákonné účetnictví, že je vedeno zákonným způsobem a mm, také musí říci, e, musí se vyjádřit k zákonnosti a regulérnosti účetnictví. To musí dělat účetní dvůr přece. Já děkuji. Takže a doufám, že mm, zítra odsouhlasíte absolutorium. Ano, a vzhledem k povaze toho, co jsme tady slyšeli, tak to vypadá, že zítra to všechno projde poněvadž tyto tři absolutoria, o těch budeme hlasovat během zítřejší schůze. A vlastně tím jsme skončili s dnešním programem a budeme pokračovat zítra v 9 hodin, kdy se sejdeme společně s výborem Envy a budeme se zabývat pozměňovacími návrhy. Eh, takže děkuji a přeji vám hezký večer.